Okay, colleagues, uh, please um, take your seats and we'll begin. Milí kolegové, zaujměte prosím místa, pustíme se do zasedání. Jsem velice rád, že vás všechny znovu vidím po letní přestávce. Milí kolegové, nyní přednesu celou řadu sdělení, jakmile budete připraveni si mě vyslechnout a ta sdělení, důležitá sdělení se týkají dnešního pořadu jednání. Thanks, colleagues. Settle down. Okay. Um, I'm going to make a number of announcements. Tedy pár sdělení týkajících se pořadu jednání a posléze pár sdělení týkající se krize eh, migrantů a eh, utečenců a případně i krátkou rozpravu zahájím. Nejdříve pár formálních eh, předstupních poznámek týkajících se pořadu jednání. Eh, chci vám přednést ke schválení pár změn. Eh, nový bod 4.1 stav vyjednávání v rámci trialogu u posílení určitých aspektů procesních záruk u presumpce neviny. To bych bychom chtěli, aby se projednal v 9.20, takže musíme spěchat. Bod 6, hlasování o návrhu zprávy o mobilizaci nástroje flexibility pro Itálii a Řecko bude odložena. Hlasování o um, vzdálených pilotních letadlek bude eh, před bodem 5 eh, a body 11 a 12. Eh, výkonný ředitel agentury Frontex nemůže z urgentních důvodů přijít. Pozveme ho na následující zasedání. V současné době je v Řecku, určitě všichni chápeme proč ale bude nám k dispozici na následujícím, jedním z našich následujících zasedání a podá nám o tom zprávy. Milí kolegové, kromě toho bych rád zmínil pár záležitostí, které se týkají krize. Vím, že někteří kolegové se k tomu chtějí vyjádřit. Um, Víme, že ve středu přednese předseda komise zprávu o stavu Unie, ta se rovněž bude týkat této problematiky, ale ještě předtím předsedové rozhodují dnes o tom, zda e, zapracujeme do programu plenárního zasedání ve Štrasburku dodatečnou rozpravu k tomuto tématu. Rozhodnutí bude přijato do 12. hodiny dnes. Za druhé, koordinátoři e, se e, v pondělí sejdou a rozhodnou, které dodatečné prvky by rádi viděli v reakci na tu krizi, v reakci na vše, co zde už bylo zmíněno a e, co se žádá. To rozhodnutí padne v pondělí. Chci všem připomenout, že samozřejmě máme e, zasedání 14. to je Rada pro bezpečnost a vnitro a před tímto zasedáním se musíme ještě domluvit, jaká dodatečná zasedání si přejeme. Pak budeme samozřejmě mít ještě schůzku k relokačnímu mechanismu a chci zajistit dost času na to, protože nám bylo řečeno, že bychom se potenciálně měli připravit i na eh, mimořádné zasedání výboru LIBE, abychom probrali rozhodnutí rady k relokačnímu mechanismu a to se může potenciálně konat příští týden. Chápejte však, že nechci zavádět zmatek, chci, aby vše měli pod kontrolou koordinátoři. Musíme jako výbor přijímat rozhodnutí obezřetně, v závislosti na situaci nezavádět dodatečný zmatek. Důležité je chápat, že rovněž máme důležitou eh, radu pro migraci, která rovněž koná v té věci, která se sejde 23. září. Důležité tedy je, abychom nedostali některou z diskusí na slepou kolej, případně abychom nezaměňovali priority. Doufejme, že příští týden rovněž eh, i 14. bude parlament reprezentován a že se tam budou zračit veškeré diskuse. Eh, chci vám signalizovat určité záležitosti. Chápu význam této problematiky a vím, že jednotliví kolegové, ať už zástupci svých politických skupin nebo ti, kteří jsou ve styku se svou zemí, už v té věci vyvíjí iniciativu. Pokud by se někdo ještě chtěl k tomu vyjádřit eh, nebo k změnám v pořadu jednání, tak eh, než přijmeme pořad jednání, chce se někdo ozvat? Cornelia Ernst, prosím, chcete se vyjádřit? Já bych pouze k problematice migrantů řekla, ale to klidně můžeme po schválení pořadu jednání. Jak byste to rád viděl, pane předsedo? Mně je to jedno. Nyní nebo posléze? Prosím, Uveďte své argumenty nyní, protože bych rád se zabýval touto problematikou utečenců, než přijmeme pořad jednání. Ano, ano, prosím nyní. Dobrá. Vypadá to tak. Mně připadá výborné, že se okamžitě na svém začátku chceme dohodnout na postupu. Nedomnívám se, že by byla správná doba na to, abychom si něco vyčítali eh, vzájemně jako členské státy. To nikam nevede. Situace eskaluje a my musíme na ně reagovat přiměřeně a rovněž na postavení eh, utečenců v Evropě. Musíme se tím zabývat v klidu a rozvážně. To, co jsme viděli v médiích ve všech členských státech, v Německu, to, že se zapalují asilové domy, že se demonstruje proti eh, žadatelům o azyl, eh, tak to musí nutit k reakci. Nejen Německo má obrovské problémy. Řecko, Maďarsko, eh, Německo. Je to téměř příliš těžké sledovat. Nešlo by to, že bychom si svaděli vinu na jeden stát. To nám nepomůže. Co však potřebujeme, je věcná rozprava, vážná, seriózní eh, diskuse rovněž o konceptech, které potřebujeme, jak my, parlament, tak celá Evropská unie. Rovněž je třeba přikročit k určitým naléhavým krokům, které to budou. Zejména děti jsou často v katastrofální situaci. Tady musíme okamžitě přikročit k opatřením, která s tím něco udělají. Naše politická skupina eh, post poruje tu takzvanou key debate, klíčovou rozpravu k této problematice a rovněž návrh našeho předsedy, našeho výboru, že my jako koordinátoři, a o to chci požádat, si sedneme v pondělí a e, podíváme se na to, jaké máme představy na nejbližší měsíce a jak chceme o nich diskutovat. Na následující témata bychom chtěli hovořit. Analýza celkové situace v oblasti uprchlíku, případně jakým způsobem může Evropská unie pomoci okamžitě, e, co je možné udělat, aby se situace zlepšila v členských zemích. Evropská legislativa. Dokonce německá kancelářka řekla, že dublinský systém už je problematický. K tomu musíme zaujmout stanovisko. A třetí věc, zachování volného pohybu, právo na volný pohyb. Já přispěju těmito návrhy na téma a doufám, že i koordinátoři ostatních eh, politických skupin udělají to tež, aby to k někomu dospělo. Předseda, obracím se na ostatní kolegy, buďte disciplinovaní, eh, přineste své návrhy na pondělní zasedání, protože rovněž chceme v 9.30 hlasovat. Chtěl bych tedy přidat plyn Děkuji za tento námět a připravíme se přiměřeně na pondělní schůzku. Další oznámení předsedy. Eh, tady bych rád. Eh, následující zpráva byla um, předána Fernando eh, López Aguilar, Union um, týkající se uh, pravidel pro víza a boj proti podvodům. Silvia Kaufmann byla nominována zpravodajkou pro návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, uh, um, co se týče jednotného formátu pro víza. Paní Teresa Jiménez Becer Barilo z EPP byla nominována zpravodajkou z eh, návrhu rozhodnutí rady. Ehm, to je, tady je nějaký eh, dlouhé, dlouhý chemický název, to se ani nebudu pokoušet říct. Um, to je tak to je asi nejdelší název zprávy, jaký jsem kdy viděl, tady ten chemický vzorec. Dále pan Michal Pony, zpravodaj, nominovan zpravodajem. Zase něco dlouhého, technického. A pak eh, roz, prováděcí rozhodnutí rady a jeho návrh tedy eh, zase k kontrolní opatření Sophie Infeld, novinovanou zpravodajkou zprávy z vlastní iniciativy utvoření mechanismů EU eh, e vlasti demokracie, právního státu a základních práv. Jean-Philippe Albrecht, eh, nominován zpravodajem eh, k doporučení Evropské komise k jednávání obchodní dohody TISA. Pan Bony byl nominován zpravodajem k stanovisku k digitálnímu jednotnému trhu pan Udo Vojt, jmenován zpravodajem z, k stanovisku k adekvátnosti legislativního rámce pro spotřebitele v digitální oblasti. Schváluje komite, výbor tato doporučení koordinátorů? Ano. Co se týče hlasování, já bych navrhoval, aby to bylo celé elektronicky, takže prosím, mějte sebou hlasovací karty, než začneme hlasovat aktuální informace k trialogu. Paní Katerina Činiči, eh, prosím, eh, jak to vypadá v oblasti eh, procesní záruk pro děti podezřelé z trestních řízení. Takže prosím Kateřina, Kateřinu o krátké aktuální informace. Děkuji, pane předsedo. 14. července jsme měli čtvrtou schůzi trialogu, která byla první za předsednictví Lucemburska. Já bych chtěla poděkovat toto předsednictví za spolupráci, kterou projevilo hned od začátku a za to, že opravdu se tomuto tématu věnovalo. V tomto tématu se snažíme najít řešení, Eh, k tomu, jakou pozici má parlament, řešení, které by mohlo vést k definitivnímu textu a to co nejrychleji, protože řekněme, že eh, ta naděje je, že se nám podaří eh, dopsat ten text do podzima tohoto toho roku. Nicméně mm, ještě v tomto semestru tohoto předsednictví. Konstruktivní přístup všech v triologu byl podpořen ještě skvělou prací Eh, technical meetingu a byl zde i eh, příspěvek eh, stínových zpravodajů, kterým velice děkuji za jejich příspěvky. Nepůjdu do technických detailů, omezím se jenom na to, na čem jsme se již dohodli ohledně některých základních bodů v procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Zcela zásadní je definice je obvině, obvinění v trestním řízení pro uh, nezletilého, které je velice obtížné uh, v případě, že je velice těžké určit uh, věk toho dítěte. Tam, kde jsme se také, kde jsme propracovali, je informace o tomto subjektu, ale našli jsme řešení, které umožňuje poskytnout všechny informace tomu obviněnému a to podle fází, podle jednotlivých kroků v tom procesu, aniž bychom ho nějak zahlcovali informacemi o právech. E, tato práva jsou v každé fázi jiná a to dítě obviněné se může těmito právy zaštítit. Pak jsme hovořili o hodnocení tedy do e, subjektu a to je zcela důležitý element, protože nám e, umožňuje, abychom se abychom zjistili, jaká opatření možná uplatnit na tohoto nezletilého. Eh, velmi jsme diskutovali o lékařských vyšetřeních a eh, zde se diskutovalo velmi dohloubky, protože zde existovalo eh, stanovisko rady, které bylo proti návrhu parlamentu, protože návrh parlamentu rozšiřoval práva na lékařskou zprávu. Čili my jsme odstranili ten odkaz na medical care, na tu širší eh, lékařskou zprávu, ale myslím si, že i tady jsme došli k dobrému kompromisu, protože v každém případě jsme potvrdili ten princip, že nezletilý, eh, který nemá, kterému odejmeme svobodu, má právo na veškerou eh, lékařskou pomoc, nejenom na tu urgentní, nejenom na první pomoc, čili i zde jsme dospěli k dobrému kompromisu. Podle mého soudu jsme v fázi, kdy definujeme ten kompromis eh, u některých článků. Například důležitý článek je ten, který se týká specializované specializované přípravy všech, kteří pracují v této oblasti, kteří pracují v tomto trestním řízení s nezletilými dětmi. Eh, poté co jsme tyto články odsunuli stranou, tak jsou ještě dva body, které jsou velmi kontroverzní. První je právo na advokáta a druhý je vymezení práva aplikace tohoto nařízení. A to s uvedením tedy typologie zločinu. Já nicméně eh, mám důvěru, že při spolupráci, kterou jsme měli během trialogu za lucemburského předsednictví, se nám podaří i tady v těchto bodech dosáhnout dobrého kompromisu a že se nám zakrátko podaří ten text dotáhnout až do konce. To je všechno a jsem vám k dispozici na případné otázky a na případná vyjasnění. Děkuji. Děkuji. Pokud nevadí, tak eh, pojedeme dál. Další pobyty eh, příslušníků třetích zemích eh, k vědeckým účelům. Cecilia. Thank you, Chair, and good morning to all of you. Děkuji. Mm, léto bylo příjemné, především pro nás, pane předsedo, protože tento podzim bude obtížný. Takže je dobré, že jsou všichni v dobré náladě. 16. července jsme měli třetí dialog o studentech ze třetích zemí. Byl to třetí trialog s lucemburským předsednictvím. Proběhlo v duchu spolupráce. Všechny tři instituce to chtějí dokončit do konce roku. Jsme přesvědčeni, že to bude užitečné pro budoucnost, pro všech členských zemí a bude to podporovat konkurenceschopnost EU. My jsme znovu zahájili jednání o působnosti této směrnice. Je to velice citlivé téma. Podařilo se nám dohodnout o aplikaci víz, předkládání dokumentů v úředním jazyce, předběžné schvalování, dostatečné zdroje toho žadatele, definice rodinných příslušníků a transparentnost. Takže to tedy se povedlo. Co se týče důvodů odmítnutí a neobnovení, tak tady jsme pokročili, ale některé věci jsou stále otevřené. Eh, mimo jiné článek 18.2 F, to je nový článek, který byl umožněn členským zemím, pokud věří, pokud jsou, má důvody věřit, že eh, ten člověk chce zůstat z jiných než uvedených důvodů. Eh, nezdomnívá, že by to nechávalo příliš velký prostor aplikaci směrnice a nemůže to, nemůžeme to akceptovat. Další diskuse budou potřeba co se týče um, opuštění hostitelské země, intramobilita studentů. Po trialogu jsem um, účastnila neformálního jednání s KIFA v Lucembursku, kde jsem vedla bilaterální jednání se zástupci různých členských zemí. Osm celkem se zástupci vlád členských zemí byl to dobrá příležitost mm, jednat s přítomnými zástupci. Pro mě osobně to mm, vlastně zvýšilo mojí, mojí um, můj, moji lásku k Lucembursku a Schengenu. Takže se těším, že budu spolupracovat na podzim eh, s týmem stínových zpravodajů. Budeme pokračovat až do konce. Kolegové, eh, někdo si tady mm, žádal o slovo, ale my budeme hlasovat v 9.30, takže musíme dodržet tento harmonogram, takže nebudeme mm, odpovídat na otázky. Pak tady máme ještě jednu zprávu, která není na pořadu jednání. Natalie Griesbeck, která je spravodajkou k eh, směrnici o presumci neviny. Takže můžete nás, Natalí, stručně informovat o tomto trialogu? Ano, pane předsedo, děkuji. Dobrý den vám všem eh, po těchto eh, prázdninách velice horkých. Jenom pár slov k tomu, k té směrnici o prezumci neviny. V listopadu 2013 komise publikovala balíček legislativní o právech, kde existoval návrh na tuto směrnici. V roce 2014 v prosinci rada přijala svůj postoj k této směrnici a v březnu 2015 náš výbor přijal velkou většinou stanovisko k tomuto textu. My jsme zahájili hned jednání trialogu a byl tam velice dobré prostředí pracovní při vyjednávání a mezi všemi vládla schoda. A chtěli jsme tedy s tímto klíčovým textem dobře naložit text, který je na obranu lidských práv v Evropě. Zorganizovali jsme dva trialogy v Dubnu a v květnu za litevského předsednictví, za to děkuji. Potom při prvním trialogu jsme prošli, eh, a měž bychom se zabývali detaily, 14 eh, článků směrnice. Eh, při tom druhém trialogu v květnu jsme se zabývali články 1 až 5 a tam jsme postupovali celkem rychle. Shodli jsme se hlavně na článku 3, kde je princip, že i v pre, v prezumci neviny je aplikace o e, dočasné, e, dočasné prezumci. a jednalo se také i o dokazování, který se týká článku 5. E, důležité v tomto balíčku je článek 2, který se týká prezentace lidí, kteří jsou podezřelí a to je také článek 4. Třetí trialog byl zahájen prvního dne eh, lucemburského předsednictví, to je z 1. července. A tehdy jsme se zabývali zbytkem těch článků. Eh, dost jsme postoupili v tom jednání, a hlavně eh, na články 6 a 7, avšak vyjednávání ještě zůstává Eh, s několika potížemi, hlavně eh, ohledně článku 6 o zachování mlčenlivosti, o nepřípustnosti eh, důkazů, to je článek 10, a možnost potom odsoudit osobu za nepřítomnosti in absentia, to je článek 8, čili to jsou body, na, u kterých se musíme ještě zastavit a musíme na nich pracovat a já tedy za to děkuji. Je ta spolupráce eh, velmi silná a eh, s Čínový zpravodaj pracují velice dobře. Ze 17. budeme mít další setkání v trialogu a podíváme se na ty zbývající body. V podstatě ta největší eh, potíž se týká pole působnosti, mlčení, slibu mlčení a potom odsouzení in absencia. Také tam, kde se, tam, kde se to týká těch jiných technických otázek, tam se omlouvám, že jsem do nich zabrousila tak brzo ráno, ale chtěla jsem, abyste byli informovaní. Děkuji, pane předsedo. No to vůbec nevadí na Talí. Samozřejmě, proto jsou triálogy, proto fungují. Výborně. Děkuji ti. Děkuji všem kolegům, kteří vyslechli trpělivě zprávy z trialogu. Chci poděkovat všem třem z vás za tu houževnatou práci. A rovněž děkuji za vaši zprávu. Máme tady trošku hluk, ale bude se hlasovat scházíme se ještě, pokud byste se laskavě usadili. Chci ještě vysvětlit, máme vše v elektronické podobě. Chci se zeptat, zda tedy někdo případně nemá u sebe elektronickou hlasovací kartičku. Takže ještě moment. Okay, colleagues, if you're ready, we can proceed. Pokud tedy jste připraveni, kolegové, tak přejdeme ke hlasování. Nejdříve um, bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů RPS, běžně známých jako bezpilotních leteckých prostředků, zpravodajka Soraya Post. Jsme připraveni, hlasujeme o návrh stanovské jako celku. Kdo ještě není připraven? Ano, já se táži, zda všichni jsme připraveni k hlasování. Everyone's ready. Okay. Um, people are standing up and... Ti, kteří se nám tady toulají, stojí, tak by se měli posadit. Vidím, že ještě nejsme připraveni, ještě ne všichni se nám posadili Buďte tak laskavi a posaďte se nám, abychom už mohli hlasovat. Hlasujeme tedy. Vše, ovšem bude hlasováno elektronicky, tedy kompromis 5. Zahajuji hlasování. One for I'm, I'm waiting for my card, so please count me prosím, započtěte mě eh, k členům, přidejte mě k členům SAD, já budu zvetovat hlasy eh, ruku, nemám u sebe kartičku. Ještě někdo? Okay, that's a more quiet announcement Than, uh... Ještě by někdo nám chtěl něco oznámit? Výborně. Přecházíme k... Apparently we have to restart tak musíme začít znovu, tedy hlasujeme znovu. Ještě vyčkám okamžik. Ptám se znovu, má každý z vás kartičku u sebe, jsme všichni připraveni, dobrý den. Hmm? you have to ask again. Yeah, yeah. Okay, we're going to open the vote and uh, we understand that the other thing... Budeme teda hlasovat znovu, zdá se, že ne, všichni původně hlasovali, tedy eh, buďte prosím přítomní, pokud máte kartičku, probuďte se a zahajuji hlasování o kompromisu 5. Yeah. We start again. The vote is... Končím hlasování. Přijato, schváleno. Kompromis 6, zahojí hlasování. Sorry, amendment 20, colleagues, apologies. Amendment... Omlouvám se, milí kolegové. Pozměňující návrh 23. Zahojí hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. zamítnut. A nyní už kompromis 6, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Chváleno. Kompromis 8, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Opravdu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis. Čtrnáct. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrh 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování, schváleno. Úvodní ustanovení. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování, schváleno. Kompromis dvě ve dvou částech. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část toho kompromisu dvě zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Těch úvodních ustanovení zahajují hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pak ještě máme pozměnící návrh 12. Zahajuji hlasování. Opravdu dvanáctka nejdříve schváleno. A nyní sedmnáctka, to je ústní pozměňující návrh. Tam nahrazujeme slovo legitimacy slovem necessity, nejsou žádné námitky, hlasujeme o tomto ústním návrhu, zahajuji hlasování. A končím hlasování, schváleno. A ještě 18. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. A konec hlasování. Omlouvám se, kolegové, říká předseda. Ještě jednou musíme hlasovat o pozměňovací návrhu 18. Zahajuji hlasování o pozměňovací návrhu 18. Konec hlasování. Schváleno. A nyní text v pozměněné podobě, konečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text byl schválen, přijat. Blahopřeji zpravodajce. Colleagues, let's move straight to the uh, congratulations to the rapporteur. Let's move straight. Přejdeme k rozpočtu pana Niedermiller, zpravodaj. Začneme s eh, 59 eh, 1.6. What's the problem? Kde, v čem je problém? Začneme mm, pozměňovací návrh 5961. Otevírám hlasování. Problem. No, States, yeah? There are two different voting lists. One is the budget amendment, and the other one is the start with the budget amendment. Sorry, colleagues, I think you maybe have some confusion. We're starting with the budgetary amendments. Začínáme těmi pozměňovacími návrhy k změny rozpočtu. Máte správný hlasovací seznam. Takže prosím, najděte si správný hlasovací seznam, to jsou pozměň, eh, změny rozpočtu začínáme eh, návrhem číslo 59 i 16. Tady. Okay, let's open that again. Everyone, everyone's got the... Znovu máte všichni správný hlasovací seznam. Je to důležité. Nechci spěchat, protože pokud máte špatný seznam, tak je to špatné. Takže začneme znova. 59.16. Zavírám hlasování. Můžeme znovu tady vymazat to a znovu? Nevím, co se stalo. Co se stalo? Vymazalo se to? Okay, the vote is now closed. Takže teď je hlasování uzavřeno. Je to přijato. To Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 52.47 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 59. 47 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59.19. Otevírám hlasování. Končím hlasování. to. Zamítnuto. 59.87. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59.9.1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 5986. Otevírám hlasování. Končím hlasování to je eh, zamítnuto. Přejdeme ke kompromisu a 59.72. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Mm, 59.38 Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis. A otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Teďka pozměňovací návrh 5922. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Padesát devět osm tři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 59.82 otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 59.23 otevírám hlasování. Končím hlasování. To zamítnuto. 59.24. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Kompromis B. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Takže kompromis 5970. Otevírám hlasování. 5970. Radši bych to měl jasno, zda všichni hlasují správně. 59,70. Nechám to otevřené. Všichni hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. 59,79 otevírám hlasování. 59.79. Končím hlasování. Zamítnuto. 59.40. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59.45. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59.68 otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59.88 otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59.89. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59.26. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59.49 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přejdeme ke kompromisu C otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Padesát devět, padesát jedna. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59, 52 otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato 59, 53. Otevírám hlasování. Končím hlasování přijato 59.90. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Padesát devět nula čtyři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Padesát devět, padesát čtyři. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59-69 otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 59-55 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59 No, je. Otevírám hlasování. Znovu omlouvám se 5928 to mělo být. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59, 29, otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. 59.42, ehm, otevírám hlasování. Končím hlasování. 59, 53. Otevírám hlasování. Pardon, 59, 43 to mělo být. Končím hlasování. A je zamítnuto. 59, 44. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 59-56 otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Jdeme k eh, návrhu pana Schneidermajera, zase na pozměňovací návrh 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Návrh 1. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Návrh dvě, Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto návrh 5. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 7. Otevírám hlasování. Končím hlasování. to návrh 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je zamítnuto návrh 6. Otevírám hlasování. Končím hlasování je Zamítnuto návrh 9. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 10. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 11. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis A. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Kompromis A. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 5. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Já no, zamítnuto, pardon. A nyní... Odstavec 5, návrh 16 a 17 identické. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. Návrh 19. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto na návrh 18. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Nezamítnuto. Návrh 20 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 21. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 22. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 23. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto návrh 24. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 25. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto nám 26. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Eh, návrh 27. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 28. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 29. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je zamítnuto. A závěrečné hlasování otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato velkou většinou. Gratuluji Vítrojný Nejdrabovi. Thank you, colleagues, for your attention this morning. That's the end of the... Děkuji, milí kolegové. Tímto jsme ukončili hlasování. Tomáš Zdechovský máte krátké sdělení. Milí kolegové, milí kolegové. Vážení kolegové, vedle toho, že thank you very much chci říci pouze sdělit poděkování Petrovi Niedermillerovi. A dnes slaví Peter narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám Petrovi Niedermillerovi. <laughs> Thomas, that was very elegant. Thank you very much. Velice elegantně jste to vyjádřil, Tomáši. Děkuji.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 zda byste laskavě, zejména ti, kteří se chtějí účastnit zbytku jednání, tak prosím se sklidněte a pokud byste se mohli bavit někde v kuloárech, tak bych byl velice vděčen. Další body 13 až 19 pořadu jednání. Obecné rozhovory. Děkuji Tomáši. Tedy, další bod pořadu jednání. Dva aspekty společné vízové politiky, totiž vzájemnosti a e, uplatňování e, nařízení 539 komise a vyhodnocení e, různých dohod o liberalizaci víc, zejména týkající se zemí západního Balkánu a situace tam. Liberalizace rovněž zprávy, jak pokračuje, jak se vyvíjí situace v Gruzii a na, s Ukrajinou. A nakonec ještě, tedy pokud opravdu nastane klid, tak je uslyšíme ty názory komise. Nevím, zda je to pravda, že opravdu nikoho tato problematika nezajímá. Tedy názory komise eh, k mezinárodním dohodám, které mají být eh, uzavřeny s Peru a Kolumbii. Ano, chápu, že se vracíte z dovolený, že si chcete bavit se svými milými kolegy, ale prosím, přesuňte se jinam. A nakonec bych rád eh, připomněl kolegům, že nedávné kauzy Eh, soudního dvora musí být eh, musí, musíme na ně pamatovat, to byl parlament proti radě k dohodě s Mauriciusem o eh, předávání potenciálních pirátů, osob podržených z piráci. jasně sděluje tedy ten, to rozhodnutí, že parlament musí být řádně informován, že právo parlamentu na řádné informace se neomezuje pouze na vyžádané informace. Naopak, instituce ostatní jsou povinny parlament informovat ze své vlastní iniciativy. Tedy nejdříve předávám slovo představiteli E, komise a poté dostanou slovo zde kolegové, aby se mohli tázat. Je tady pan Nielsen nikoli, pan Palman. Máme zde oba představitele komise, výborně. Kdo by se rád ujal slova? Thank you, Mr. Chair. Um, Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Dietrich Palman a jsem zástupcem předsedy vízového oddělení a můj kolega Nielsen je odpovědný za ostatní záležitosti. Já chci hovořit o reciprocitě vízové a o mezinárodních dohodách. Tedy eh, pokud se mnou budete souhlasit, rád bych uvedl problematiku vízové vzájemnosti a posléze eh, pár slov k mezinárodním dohodám a můj kolega pohovoří o liberalizaci vízové krizového režimu. Tedy vzájemnost. Jak je vám známo, eh, nový mechanismus vízové vzájemnosti byl parlamentem a radou schválen v prosinci roku 2013. Eh, tento nový eh, mechanismus, přeskoumaný mechanismus, má za cíl lepší solidaritu a rychlejší reakci na případy, kdy ta reciprocita schází praxi to funguje tak. Každých šest měsíců musí komise buď přijmout akt přenesené pravomoci, buď tí, v tom smyslu, že pozastaví um, to, že nějaký občan nemusí mít výzum na šest měsíců třetího státu, případně přijme zprávu, v níž e, sdělí, proč nepřijala akt přeměné pravomoci a zároveň zdůvodní i skutečnost, že eh, ta výjimka z vízové povinnosti nebyla vhodná. Eh, Každých půl roku se něco takového musí ehm, odehrát a po 24 měsících opravdu už ta gelotýna eh, padne, se spustí, protože tam musíme už rozhodnout o té výjimce, zda tedy zůstane nebo nikoliv u těch zemí, u nichž byla přijata. Vše začalo fungovat od dubna roku 2014, kde komise zveřejnila notifikace, které obdržela od členských států a které se týkají případu, kdy vzchází vzájemnost. Tyto tato sdělení přišla z pěti členských států Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Polsko a Rumunsko a e, týkalo se to pěti různých třetích zemí, konkrétně Austrálie, Brunei, Darussalam, Kanady, Japonska a USA. Samozřejmě. Tedy od dubna roku 2014 začalo běžet to šestiměsíční období, ten rytmus, což vedlo k přijetí první zprávy v e, říjnu loňského roku, tedy co se odehrálo od dubna do října. A tam jsme nastavili rámec takzvané tripartity, kde byl e, členský stát, je už se to týkalo, komise a třetí stát, které se to týkalo a probírali jsme opatření ke zlepšení situace výměny informací týkající se vízové politiky, abychom dospěli e, k tomu, jak by mohlo být dosaženo toho prominutí vízové povinnosti. Tedy eh, říjen roku 2014, to byla první zpráva, potom rovněž zpráva v dubnu. Žádný z členských států se na komisi výslovně neobrátil s žádostí o pozastavení výjimky z vízové povinnosti pro některou eh, z těchto třetích zemí. Tedy nyní už se blížíme říjnu, kdy by měla vzniknout další zpráva. Je tedy ideální doba na určitou inventuru, na určité shrnutí eh, všech případů scházející vzájemnosti. Eh, Brunei to už se v mezidobí vyřešilo. Eh, to je dobrá zpráva. Špatná zpráva je Kanada a USA. Tam naopak máme ještě stále o čem jednat a tady to upřímně řeknu, nevypadá, že by kterýkoliv z těchto případů byl vyřešen před dubnem příštího roku, kdy už dojde na ty um, akty v přenesené pravomoci v USA, tam jsou striktní právní podmínky eh, pro všechny, kteří mohou být zahrnuti obsažení v tom programu prominutí víz. Totiž jednou z podmínek je eh, míra zamítnutí víz. V USA je to, jsou to 3%, členské státy Bulharsko, Rumunsko, Kypr, Chorvatsko a Polsko jsou vzdáleny této míře, takže není pravděpodobné, že by se jim mohlo podařit dostat se pod tu 3% hranici do dubna. U Kanady to vypadá eh, dost podobně. I když eh, kanadské zákony, kromě eh, toho, ještě mají i jiná kritéria, kvantitativní kritéria a mezi ně patří i míra zamítnutí víza. A druhá věc, je porušování imigračních pravidel. Eh, Kanaďané to však zprůměrňují, oni si propočítají průměr za tři roky a proto členský stát, který stále ještě má eh, výjimku z vízové povinnosti, tedy Rumunsko a Bulharsko, musí dosáhnout tříletého průměru, který bude pod eh, tím stropem nastaveným i zde je však bohužel nepravděpodobné, že by se to do dubna příštího roku těmto členským státům povedlo. Takto tedy situace vypadá k dnešnímu dni. Proto je velice pravděpodobné, že do dubna příštího roku bude muset komise zasáhnout, přijme eh, delegovaný akt, kde uvalí vízovou povinnost na Kanadu a na Spojené státy. Rád bych se zhostil této příležitosti a ještě upozornil vážené poslance na jednu záležitost a vyzval vás, abyste si přečetli ty dvě zprávy, které už jsme vydali, kde vše je popsáno ve větších podrobnostech. Totiž jde o požadavek na víza, které uvalilo Japonsko nositelům prozatímních pasů z Rumunska. Otázka zní, my jsme ji uvedli i v těch dvou zprávách, které jsem zrovna zmínil, zda to spadá do e, oblasti, do příslušnosti té reciprocity. My už jsme i oslovili dotyčné členské státy, ale jelikož je Evropský parlament i e, spoluzákonodácem rádi bychom si vyslechli i názory této sněmovny, než se komise s konečnou platností rozhodne. Zda jsou i to případy, které by měly být pokryty mechanismem reciprocity. Nebudu zacházet do eh, podrobnosti, proč komise myslí, že buď ano nebo ne, nemáme na to ani čas, ale rád bych tento výbor upozornil na to, že se ta otázka objevila a i rád si vyslechnu příslušné názory. Děkuji. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat, v čem spočívalo to spoždění, ale to už jste asi na to odpověděl. Nyní se obracím na poslance. Máte nějaké konkrétní otázky na komisi? We're letting them off very lightly. Dobře. Přejdeme tedy k dalším eh, řečníkům komise. Chcete eh, něco říci? Děkuji. Já mohu prezentovat eh, rych stručně zprávu Gruzie, Ukrajiny a pak Balkán, abych na to rychle reagoval. Takže co se týče Gruzie, máme dialog o vízech zahájený v roce 2012 s akčním plánem liberalizace souhlaseném v únoru 2013, na čemž Gruzie od té doby pracuje a s monitoringem a podporou komise. Poslední nebo druhá zpráva o pokroku byla publikována v říjnu 2014 a to znamená, že Gruzie udělala, odvedla legislativní politickou práci. Můžeme nyní přejít k implementaci. Třetí zpráva byla přijata 8. května 2015. Posuzovala implementaci Gruzie různých benchmarků na základě písemných informací z Gruzie a misí eh, do země eh, společně s experty členských zemí. Na závěr ta zpráva říká, že pokrok Gruzie byl významný, odráží mm, odhodlání komise udělat pokrok ve všech e, oblastech těch benchmarků. Většina z nich je považováno za e, splněné. E, co se týče částečně splněných, kde byl potřeba větší pokrok, mm, tak to se týkalo pašování lidí, drogy a korupce. Zpráva říká, že budeme i nadále monitorovat Gruzii a publikovat další zprávu na konci letošního roku. Práce tedy e, pokračují. Během léta proběhla řada jednání s s skými orgány. Ehm, dostali jsme další písemné aktuální zprávy z Gruzie a nové mise pro hodnocení klíčových oblastí proběhnou koncem tohoto měsíce. Na základě zjištění bude publikována další zpráva ke konci roku o stavu situace v zbývajících, eh, zbývajících benchmarku. Co se týče Ukrajiny, tak zpráva byla zahájena v roce 2008 s akčním plánem um, z roku 2010. Ukrajina je také v druhé fázi a eh, přijali jsme pátou zprávu pokroku. Eh, na závěr pokrok dosažený Ukrajinou byl značný, především s ohledem hm, na eh, výjimečné okolnosti a externí i interní výzvy, kterým Ukrajina čelí. Nicméně v řadě oblastí má, musí Ukrajina ještě zvýšit své úsilí o reformy. Většina benchmarků byla buď částečně dosažena nebo plně splněna. Co se týče těch částečně splněných, migrace a azyl, boj proti organizovanému zločinu, pašování lidí, práva občanů, boj proti korupci. Co se týče procesu, tak je to stejné jako v případě Gruzie. Jsme v kontaktu s ukrajinskými orgány během léta, hodnocícími se začaly tento týden, budou pokračovat v září a Očekáváme publikování další zprávy o Ukrajině společně s Gruzií do konce roku. O tom, jak bude vypadat situace na místě. Poslední mm, bod mm, týká se západního Balkánu. Ehm, v roce 2009 a 2010 byla zrušena vízum, vízová povinnost pro všechny státy západního Balkánu s výjimkou Kosova. Komise monitoruje situaci od té doby s, ve spolupráci s Frontexem a JASO. Ehm, několik obecných poznámek. Ehm, za prvé, dopad liberalizace byl pozitivní podpořil bona fide cestovatele a mm, integroval dále region do Evropy. Dále vás chci, e, vám chci dát aktuální informace z roku 2015. E, e, nebudu se věnovat jenom té zprávě a těm číslům z ní, protože se to rychle mění. Tato zpráva mm, mm, se týká tedy e, příslušníků zemí západního Balkánu. Nezmluvím o uprchlících, jako jsou Syřani, kteří přes Balkán cestují do Evropy. To není téma této zprávy. K západnímu Balkánu a příslušníkům těchto zemí, státním příslušníkům těchto zemí, e, je nutné to srovnávat s mnohem větší uprchlickou krizí e, Syřanů a dalších Celkové trendy jsou negativní. Eh, rok 2014 zase znamenoval nárůst žádostí o azyl příslušníků zemí západního Balkánu 70 tisíc žádostí. Hlavní státy, odkud byly předkládány ty žádosti, tedy eh, to, kam chtěli, eh, to bylo Německo, Švédsko, Francie, Belgie. V roce 2015 první Čísla ukazují, že rostou. Za prvních pět měsíců 2015 už máme 33 tisíc žádostí. Za stejné tedy období v roce 2014 to je víc než dvakrát tolik. Nový trend je největší nárůst Albánců, kteří nyní představují největší počet z, z těch národností západního Balkánu. To je nový trend. V minulosti to byly Srbové hlavně. A teď Albánci eh, vlastně tvoří tu většinu. Co se týče mm, přiznávání, eh, to je velmi nízké, je to vždycky několik procent za všechny, pro všechny příslušné národnosti. Je to tedy znepokojivý trend, Mm, pečlivě to monitorujeme. Ta zpráva, ve zprávě je řada doporučení, které jsou stále platná. Co se týče západního Balkánu, tak my ty státy mm, podporujeme v tom, aby zvýšili pomoc minoritám, e, zlepšili e, spolupráci s členskými zeměmi, e, výšili úsilí vyšetřováních eh, legálních migrantů pašeráků lidí, respektovali základní práva a také prováděli informační kampaně o tom, jaká práva jsou cestovat do Evropy. Také jsme dali doporučení členským zemím, aby zjednodušili um, pravidla i informační kampaně v daných zemích. Další krok bude přijetí návrhu seznamu bezpečných zemích původu, což budou země Balkánu, které eh, se nyní, na tom se nyní pracuje. A tím skončím a jsem k vám k dispozici, abych odpověděla na otázky. Děkuji. Další otázka, zda eh, bude mít dopad na, na liberalizaci víc v západním Balkáně. Eh, máte nějaké konkrétní otázky na komisi, kolegové? Co týče Kolumbie, dohody byly parafovány v červnu, takže potřebujeme znát situaci než to odsouhlasíme, ale někdo eh, ně, něčemu dalšímu, pokud nemáte nic, tak možná k vízové liberalizaci a tím uzavřeme ten bod, takže prosím. Děkuji. Eh, máme And as you know, there is a mechanism in place where member states may notify the Commission to trigger the uh, suspension mechanism, uh, but we have at this stage not been reached by any. A měli bychom říci komisi, aby spustila mechanismus eh, suspenze. Zatím jsme nedostali žádný takový požadavek o pozastavení liberalizace víz ze strany členských států. Eh, máme se eh, setkat no, tedy na podzim se země, s představiteli zemí západného Balkánu a v současné situaci je to před, se to předpokládá. Předseda říká, děkujeme, budeme sledovat tyto záležitosti a co se týká Kolumbie, má někdo něco k tomu? Děkuji za slovo. Kolumbie eh, také patří mě. Máme eh, nařízení o regulaci víz od roku 2011. To bylo eh, notifikované v roce 2013 a co se týče přesun těch 19 zemí na seznam bezpečných zemí, tak jsou tam ty malé karibské ostrovy, ostrovy v Tichomoří, potom Spojené Arabské Emiráty, Peru, pak Kolumbie a v roce 2014 byla tato změna přijata eh, společnými zákonodárci a ty mají bezvízový styk a eh, nepotřebnost víz eh, se bude řešit ještě po přijetí tohoto dokumentu. Komise má směrnice o zasedání ze 17 zemí, z těch 19 Kolumbie, to je trochu zvláštní případ, k tomu se vrátím, ale v 17 případech těch zemí máme už směrnice k zasedáním pro radu a od podzima 2014 minulého roku jsme podle těchto směrnic začali také jednat eh, s těmi jednotlivými zeměmi. tím se mnoha jednání už uzavřela. Naposledy ta informace byla zaslaná 27. března 2015 do tohoto výboru. Poslal to generální tajemník a z této zprávě se říká, že jednání budou probíhat. Chci vzpomenout na Dominika Vinada, na Šámala, na Timolest. A tyto země, které vyjmenovávám, to jsou všechno země, s kterými jsme dohody uzavřeli. A tato problematika je tedy uzavřena. Budeme mít předběžné žádosti k těmto dohodám už ke dni podpisu těchto dohod. Komise byla informována o stavu věcí tohoto jednání, v tomto jednání a nyní můžeme říci, že všechny dohody byly podepsané a tedy jsou platné, uplatňovány v praxi, ale existuje ještě pár věcí, k nimž musí parlament dát souhlas. Peru a Kolumbie patří do jedné kategorie, protože byly připojeny k tomu návrhu až naposled. Komise je tady velký tlak z některých členů států EU a z jiných organizací proto, aby Peru a Kolumbie byly přidány k tomuto pozměňovacímu návrhu. A to byla jedna z podmínek, kterou komise při posuzování těchto zemí si vyžádala. A chtěla, aby ta podmínka tam byla, ale Eh, ještě stále komise musí vyhodnotit, zda je možné přistoupit k nějaké formě regulaci víz pro ty země, které chtějí bezvízový styk, čili eh, nějaký krok k tomu bezvízovému styku bude proveden. Komise došla k závěru, že i když jsou tady problémy s organizovaným zločinem a s drogami, tak Peru a Kolumbie, soudí komise, eh, jsou země, které možná také budou moci těžit z bezvízového styku. E, ti, kteří jednali, dostali také informace od dalších čtyř zemí a to v květnu tohoto roku jsme začali o tom jednat a to vedlo k zahájení dvou e, jednání o dvou dohodách v červnu ještě před summitem SELAK v Bruselu. Těšíme se nicméně, že u Peru a Kolumbie dojde k formálnímu podpisu, ale doufáme, že komise eh, přijme tuto dohodu. Doufáme, že komise přijme návrh rady na podpis a že ukončí a dokončí tyto dohody. Samozřejmě pak jsou tady ještě některé další země, ale to je v rukou rady, aby přijala tato nařízení eh, a aby se vyjádřila k tomu, jak se k tomu postavit, zda je podepsat a jak je podepsat a potom všechno bude aplikováno do praxe, to v okamžiku, kdy budou dohody podepsány. To je vše, co jsem chtěl říci k těmto dohodám a jsem rád, eh, že vám mohu poskytnout veškeré informace tak, jak si to vy poslanci budete přát. Renate, chtěla si k tomu něco říct? Já bych ještě k tomu si dovolil se vyjádřit k Peru a ke Kolumbii. Ano, je pravda, že někteří členové tohoto výboru Libej jsou výjimečně aktivní. Když kdykoliv se hovoří o peruviánském a kolumbijském případu. Ale Zatím nám nedošly žádné dodatečné informace, nikdo nám neaktualizuje situaci a vezmeme-li v potaz rozhodnutí soudního dvora ve věci Mauritius, tak je jasné, že Evropský parlament má právo na přesné, pravidelné, aktuální informaci. Nikoli pouze, když si je vyžádá, ale i kdykoliv dojde k vývoji události, má být informován automaticky. Tedy já bych si dovolil požádat o to, že když bude politické rozhodnutí přijato, usneseno o liberalizaci víz z Peru a z Kolumbii, Chci se zeptat, jaký dopad to bude mít na další země, které se snaží dosáhnout stejného statusu, ale při nejmenším u Kolumbie a u Peru bychom rádi znali kalendář, cestovní mapu vývoje události. Ehm, vše bylo ověřováno v rámci nedávné konference toho summitu červnového Evropské unie a Latinské Ameriky, ale zatím komise na žádost Evropského parlamentu vůbec nereagovala ani před, ani po naší žádosti o konkrétní informace vůbec nemáme žádnou reakci, tedy chtěli bychom Tedy my bychom rádi slyšeli pár komentářů, například týkajících se konkrétních procedurálních kroků. Ano, takže tady už představu máme, ale nyní bychom si rádi udělali představu o odhadu nejbližších lhůt, dat a případného spoždění při vstupu platnost této smlouvy. I think uh, one, some of what you're asking is really dependent on the council. Myslím, že právě, eh, jak jste se na to ptali, to souvisí s rozhodnutím rady. A možná Marie Kristýna eh, ještě něco řekne a potom to uzavřeme. Ano, já si myslím, že je to velice důležité, abychom tuto otázku řešili. 17. již jsme eh, července, tedy jsme o tom hovořili, zvláště o zprávě, kde o níž se nyní jedná. Bylo nás tam hodně tehdy a vyjádřili jsme naše politování, že jsme byli postaveni před hotovou věc, protože ta smlouva už vlastně vstoupila v platnost, i když provizorně. A nyní dnes se tam přidává Kolumbie a Peru. Ten seznam 17 byla dost e, zvláštní. Já jsem měla dojem, že se vlastně podporuje liberalizace e, víz kvůli, turismu, kvůli turistice, kvůli turismu a že se hlavně chtějí podpořit evropští eh, turisté a proto se tam dodali i Emiráty, což je dost zvláštní, a dnes se tam přidává Peru a Kolumbie. Já si říkám a ptám se, zda budeme i na příště postaveni tedy před hotovou věc a tím pádem budou, bude vlastně úplně obkrouženo naše právo parlamentu do toho zasáhnout. A Nevím, jestli tedy vrchol na setkání siláků na to mělo vliv. Já bych ráda věděla, jako co se udehrálo před silákem. A chtěla bych vědět, co může to jednání urychlit. Hlavně eh, tam jde přece o drogy, protože já nemám pocit, že tady v té oblasti se něco dobře změnilo. Dobrá, děkuji Marie Kristýn. Obracím se zpátky na představitel komise krátce prosím reagujte, ale v návaznosti na váš argument, Kristýn. Je to taková klidná výměna názoru. My jsme to zařadili na pořad jednání jednak kvůli maricické kauze, ale taky v rámci článku 218 máme být informováni v záležitosti, kdy parlament eh, má dostávat ty informace. Tedy ano, jednak jsou poslanci, kteří mají o tyto informace eminentní zájem, ale zároveň by to mělo spadat i do řádných postupů, technických postupů komise. Tedy prosím, zhrněte reakci zhrnujícím způsobem. Děkuji. Uh, Nejprve k tomu kalendáře vstupu v platnost eh, dohod s Kolumbií a Peru, jak i jsem eh, řekla, komise přijme návrh rozhodnutí 14. září, to bude předáno radě. V radě budou muset být přijaty samozřejmě. Vzhledem k tomu, že všichni souhlasili s eh, zrušením víz, včetně tohoto parlamentu, pro tyto dvě země, tak přijetí radou by nemělo být příliš obtížné. Předpokládám, že během října to nastane a pak najdeme vhodné datum, abychom s těmito státy podepsali ty dohody, protože byly pouze parafovány na summitu. Což znamená, že hlavní vyjednavači odsouhlasili ten text. Podpis nastane do konce tohoto roku a bude Eh, tedy eh, aplikován provizorně. Samozřejmě mohou nastat nějaké zádrhely, ale víceméně takto by to mělo proběhnout. Můj generální ředitel přišel do tohoto výboru v listopadu minulého roku, kde mimo jiné informoval o eh, hodnotící zprávě Peru a Olympie a Eh, pokroku eh, zrušení víz. Vím, že odeslal dopis na jaře výboru a v podstatě tady výbor byl dobře informován. Pokud komise jedná, tak Ehm, vlastně využívá svého práva, informuje tento výbor o tom, jak to jednání probíhají. My budeme informovat tento výbor, proto jsem tady dnes já, můj také, můj generální ředitel, ehm, vzhledem k nedávnému stavu situace, mm, tedy zajistí, aby Výbor byl plně informován o stavu situace. My samozřejmě vždy ochotně přijdeme sem, abychom vás informovali o jakémkoliv problému v oblasti vízové politiky. Myslím, že by tady mělo být více diskusí. Jsou to důležitá témata. A jsme připraveni poskytnout podrobné informace eh, výboru Liba. Děkuji. Děkuji kolegové. Myslím, že tímto debatu ukončíme. Děkuji ehm, členům. Tím končíme trošku dřív dnes dopoledne. příští, tedy bod různé, bod různé. Je, skončilo léto, takže proto to je příští schůze 14. září a 15. září. Děkuji vám a uvidíme se příští týden. 30.